Uh, ladies and gentlemen, be welcome to the committee's meeting. Dámy a pánové, vítám vás na zasedání našeho výboru. Začnu tím, že vám uh, sdělím prohlášení předsedy. Thank you for your Děkuji vám za pozornost. Tak tedy koordinátoři předkládají toto rozhodnutí. A koordinátoři rozhodli takto. Paní Ferrara je jmenována zpravodajkou eh, pro žádost o odebrání parlamentní imunity eh, Suporiasi Zanoresovi. Paní Regner je jmenována zpravodajkou pro žádost o odebrání parlamentní imunity pana Teodorise Zarodogasikise. Pan Kryzogonos je jmenován zpravodajem pro žádost o odebrání poslanecké imunity Januše Korvina Mikeho. Pan Kavada je jmenován zpravodajem pro stanovisko k postupům a praktikám eh, při eh, slyšení komisařů eh, poučení z procesu v roce 2014. Paní Kaufmann je jmenována zpravodajkou pro stanovisko iniciativy evropských občanů. Koordinátoři se dohodli, že navrhnou ústní otázku o ratifikaci Marrakešské smlouvy. To bude eh, rozdáno k souhlasu písemným postupem. Návrh usnesení o allopatrition law, tady eh, to vezme na vědomí eh, pokyny pro uplatnění pravidla 141 to bylo schváleno a bude to také zveřejněno i rozdáno na webových stránkách našeho výboru. Slyšení o e, rovnováze, genderové rovnováze v právnických profesích, to bude e, součástí programu slyšení v druhé polovině roku 2015 a také poté, co se zpracuje studie na toto téma paní Hautala připraví pracovní dokument, včetně návrhu o nařízení o administrativních postupech v institucích EU. Paní Hautala eh, podá zprávu pracovní skupině složené z jednoho člena z každé politické frakce. A další politická iniciativa bude zpracována společné standardy eh, civilních eh, postupů, ochrana zranitelných dospělých, přeshraniční uznávání adopcí, eh, období omezení pro nehody v silniční dopravě, dále eh, otázka robotika. Tady paní Delvo bude zpravodajkou. Pro ty ostatní eh, body ještě nemáme zpravodaje. Paní Delvo je také navržena jako členka panelu STOA. Návrhy pro projekty STOA mohou být předkládány. Výzkumný program je rozšířen a má pokrývat také studie o rovnováze genderové v právnických profesích a také o soudních, justičních aplikacích rodinného práva EU. Bylo rozhodnuto, jak budou jmenovány skupiny expertů výboru o autorských právech a jejich vynocování a také o, o fóru pro internetovou zprávu a řízení. UNERA předloží návrhy výboru k 16. dubnu o projektu o nadnárodních principech a evropských eh, principech eh, občanských postupů. Dále pracovní dokument bude zpracován o nové meziinstitucionální dohodě o lepším přijímání legislativních eh, norem. A poslední bod. Výbor se bude snažit dosáhnout genderové rovnováhy při slyšeních a dalších eh, záležitostech. To všechno jsou rozhodnutí eh, schůze koordinátorů a my teď můžeme postupovat podle programu našeho výboru. Dostáváme se k bodu 11, který jsme neprobrali včera. A dávám slovo panu Koferatimu. Ale já ho tady nevidím, tak paní Regner. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla eh, vyjádřit eh, omluvy pana Koferatyho, který tady dnes nemůže být jako zpravodaj a který mě požádal, abych vám předložila jeho závěry. On tady dnes být nemůže a já se budu snažit eh, vám teď říci, jaké jsou hlavní body, které pan Koferaty vybral. Jak víte, zpráva pana Koferatyho byla Eh, předložena 19. Eh, listopadu. Celá řada pozměňovacích návrhů, 404 eh, pozměňovacích návrhů bylo předloženo stínovými zpravodaji a také dalšími kolegy z Evropského parlamentu. Hlasování by mělo být 23. března. To znamená, že tady zbývá hodně práce pro pana Koferatyho a další stínové zpravodaje, aby se všechno zpracovalo. To si umíte představit. Velmi se těší na eh, spolupráci a na eh, nalezení kompromisu. Eh, takový je tedy postup. Bude se postupovat v úzké spolupráci s výborem Ekon, který se na tom také velmi podílí a je tady pravidlo číslo 54. Pokud jde o hlavní body, které se diskutují, první kapitola směrnice, jak víte, se týká možnosti, aby podniky eh, znali své eh, akcionáře, to znamená usnadnění předávání informací o výkonu akcionářských práv. A tady E, jsou pozice různých politických e, frakcí. Pan Koferaty si to uvědomuje a těší se e, na to, že bude možné nalézt dobrý kompromis. Důležité je, aby postup, formát i obsah informací, které se mají předávat, byly definovány jasným způsobem. Takže důležité je, abychom měli stejné podmínky pro všechny, abychom Eh, nenutili v různých českých státech postupovat podle různých nástrojů. Další důležitý bod, mechanismus, jak podpořit dlouhodobé akcionářství. Dlouhodobé akcionářství je velice důležitým aspektem a eh, je to důležité, aby akcionáři vykonávali svá práva dlouhodobě, což je důležité také pro investice v daném podniku. Členské státy by tedy měly vytvořit vhodné mechanismy pro podporu dlouhodobého akcionářství. Tady je další oblast, kde pan Koferaty se bude snažit najít dobré kompromisní řešení takový určitý horký brambor, to je definování ehm, odměn pro eh, členy správní řady, ředitele a podobně. Tady jsou různé protichudné zájmy, ale jeden z hlavních principů v každém případě by eh, měl znít, že eh, se tady navrhují různé aspekty. Pro pana Kofedatého je velice důležité, co navrhuje Evropská komise a aby to, co navrhuje Evropská komise, zůstalo platit. Evropská komise chce zavést závazné hlasování, poradní hlasování a podle toho stanovit odměny. Pan Kaferaty eh, tady eh, se řídí tímto přístupem, uvědomuje si, že to bude velkou výzvou dospět k nějakému závěru, ale jsou tady dva principy, které v každém případě je třeba respektovat. A za prvé je to transparentnost a za druhé je to mechanismus a který nemůže být v rozporu s e, korporátními systémy řízení v členských státech. Tyto dva principy je třeba respektovat. E, pokud jde o e, další transakce, je třeba vytvořit systém, který bude flexibilnější než to, co navrhuje komise. Tady pan Kaferaty se domnívá, že konečný výsledek by měl být ambiciozní a efektivní na určité úrovni harmonizace, pokud jde o postupy, které by měly zajistit náležitou úroveň eh, kontroly těchto transakcí a také zajistit vysokou úroveň transparentnosti. A v neposlední řadě několik politických frakcí navrhlo, eh, že by tady měla být povinnost předkládat eh, zprávy Eh, z jednotlivých zemí o eh, podnicích kotovaných na burze. Jak asi víte, posledním volebním období parlamentu eh, jsme již tuto věc měli na programu a pan Koferaty to velmi podporuje návrhy, které byly předány a těší se na další jednání se stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. To je schnutí toho, co připravil pan Koferaty. Děkuji, pan Toty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vysoký počet pozměňovacích návrhů ukazuje, jak velký zájem zbuzuje aktualizace této směrnice. Nicméně, přes 400 pozměvacích návrhů. No, to ukazuje, že ještě jsme vzdáleni dohody u tohoto textu. Modernizovat tuto směrnici a zlepšit eh, řízení podniků, to eh, prostřednictvím dlouhodobého zapojení akcionářů neznamená, že by se mělo vytvořit eh, nové administrativní zatížení podniků. Hospodářská krize je velmi vážná, dopadá na podniky a bez tkaniva eh, nebo sítě podniků bychom nemohli s krize vybřednout. Je tedy třeba usnadnit působení podniků, nikoli je příliš byrokraticky zatěžovat. Evropa musí být kon- více konkurenceschopná. Soukromé podniky by měly volně e, konat na trhu. Každý členský stát má svá vlastní pravidla. zvolit eh, pravidla jedněch spíše než pravidla druhých, to není řešením. Pokud jde o návrh pana Koferatyho a pokud jde vůbec o možnost diskuse o textu, je třeba snažit se dosáhnout flexibility všech podniků. A je tady celá řada obtížných bodů, které bude třeba jednat. My jsme Eh, pozitivní, pokud jde o bod identifikace totožnosti eh, akcionářů, eh, aby bylo možné vést hlubší diskusy mezi akcionáři. Ovšem toto zjištění totožnosti akcionářů by mělo umožnit podniku samotnému kontaktovat své Eh, akcionáře. Otázka odměn pro členy správních rad eh, a podobné vedoucí funkce, eh, u stanovení určitého stropu pro tyto odměny, to je také složitá otázka někdy. Soukromé podniky by měly mít možnost svobodně se rozhodnout, jak zaplatí své řídící pracovníky, neboť tady jde o volný trh a ostatně bylo by možné použít eh, nástroj konsultativního schromáždění vedoucích pracovníků. Zástupci pracujících by také měli mít určitý dohled, eh, říká se, nad těmito mm, odměnami. No, to si myslím, že není vůbec vhodný návrh. Myslím, že podniky by neměly být tady nuceny eh, k určitým postupům. Eh, pak je také určitý výbor nevýkonných eh, řídících pracovníků, to je také možnost, kterou mohou podniky využívat, ale to by znamenalo další dodatečné náklady, kdyby bylo nutné eh, využít externího experta. Pět procent eh, aktiv. No, to si myslím, že je návrh, který by se měl formulovat jiným způsobem. Mohlo by to totiž zvýšit eh, náklady, způsobit určitá spoždění a také zpomalit postup v podniku. Nejen, že by bylo třeba svolat schromáždění, ale no, valnou hromadu. Ale také by bylo třeba brát v úvahu další ehm, postupy, informovat eh, pracovníky, kdo bude moci eh, respektovat všechny tyto nové povinnosti. Dále je tady ještě samozřejmě také povinnost eh, udržovat tajemství, aby podnik nebyl znevýhodněn a pak také e, využívat určitých synergií uvnitř e, podnikových skupin. Pouze v případě, že správní rada e, chce najmout nějakého externího správce či administrátora a jen ve výjimečných případech by měla vzniknout povinnost svolat valnou hromadu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, prosím, pan Kavada. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že panu Koferatimu je třeba vyřídit naše poděkování, protože e, on pracoval velmi důkladně a různými směry. Jsou tady body, se kterými jsme spokojeni a samozřejmě jsou body, kde jsou rozdílné názory, to je pochopitelné. Já, když jsem si četl tuto zprávu, e, tak jsem si říkal, výbor si klade otázku, zda je vhodné stanovit určité hranice finančnímu kapitálu, který přeměnil fungování podniků a také e, destabilizoval některé. Nebo zda naopak bychom se měli snažit e, podpořit určitý rodinný kapitalismus, který se například rozvíjí v Německu a který se projevuje jako velmi stabilní. Já chci říci, že to je téma, které mě opravdu velice, velice zajímá. Je tady několik omezení. Eh, jedno se týká takzvaného reportingu po jednotlivých zemích. To mně připadá, že je dosti znepokojující. Eh, kde bychom tyto pozměňovací návrhy vzali doslova, mohlo by to mít neblahý vliv jednak na členský stát a jednak na samotné podniky na této úrovni samozřejmě jde o evropskou konkurenceschopnost, která nám leží na srdci. Jednostrané zveřejňování informací eh, toho country by country reporting eh, mně připadá, že to eh, je chybná strategie. Když se budou zveřejňovat fiskální informace, které jsou přece velmi citlivé, tak eh, pak eh, určitě některé fiskální orgány eh, nově se rozvíjících zemí budou velmi spozorní a také by to upozornilo vlastně na určité riziko v některých oblastech a také nebezpečí dvojího zdanění. To by mělo vážné důsledky na rozdělení zisku nadnárodních společností. Mohlo by to členským státům zabránit využít eh, určité fiskální příjmy, které vznikly na jejich území. Eh, dále je tady otázka eh, možného vlivu na konkurenceschopnost podniků, protože by ty postupy byly velmi těžkopádné a navíc by se zveřejňovaly některé citlivé informace, jako například obchodní tajemství. To by mohlo vést ke ztrátě e, trhů, ale jistě o tom budeme ještě diskutovat, až budeme hovořit o e, tajnosti některých e, údajů. Studie je opravdu zapotřebí, než se rozhodneme eh, pokročit dál v principu country by country reporting. Eh, až budeme tedy znát dopady případného uplatnění principu country by country reporting, bylo by dobré Eh, omezit některé dopady. Eh, také je otázka, zda by to platilo ve všech zemích G20. To mně připadá složité, ale v každém případě je třeba zabránit dvojímu zdanění a také informace by se měly omezovat pouze na ty nejúžitečnější informace eh, pro fiskální orgány. Mělo by se to omezit také pouze na tedy berní fiskální orgány. To je vše, co chci říct. Děkuji. Thank you Děkuji. Pan Fos. Vielen Dank, Herr. Děkuji, pane předsedo. I já eh, mám na mysli eh, tu směrnici o akcionářích a domnívám se, že trošku eh, přestřelila. Kdybychom se pouze zabývali otázkou, jak zajistit dlouhodobou zaměstnanost, tak už bychom učinili smyslu směrnice za dost. Ale tady je celá řada aspektů, která, které mm, přesahují tento rámec a myslím, že nejsou vždy nutné. V článku 3a máme onu obsáhlou identifikaci akcionářů. Myslím, že by mělo být jasné, eh, že můžeme vytvořit vazbu eh, s národními systémy, které existují. Není nutno vytvářet vše nově a jinak. Eh, eh, stačí zohlednit stávající národní systémy, tak jak to máme my, to znamená akcie na jméno a držitele a, a vlastníka a Ehm, tyto informace lze nahlédnout. Ehm, v článku 3F musí být zajištěno, že ehm, vznikající náklady za služby finančních zprostředkovatelů budou podniky nést, protože mají zájem o tyto služby největší. Pokud jde o prováděcí právní akty, tam se, myslím, skrývá velký potenciál pro příliš byrokratické postupy. I tady by bylo možné to obejít, pokud bude ve směrnici vše jasně a srozumitelně sformulováno a pokud návazně bude poukázáno nebo odkázáno na národní eh, systémy. Dále závazné hlasování v článku 9a a b o eh, odměňování a jednotlivé zprávy o odměňování ještě k tomu to po mém soudu mm, také do jisté míry může oslabit mm, dozorčí radu nebo mm, jak si omezit její kompetence a proráží to onen dualistický systém a navíc e, vyvstává ještě další otázka, a sice otázka po ručení. E, ručí dozorčí rada za e, své rozhodování v rámci odměňování, ale kdybychom o tom nechali hlasovat valné zhromáždění, valnou hromadu, tak by vznikla určitá mezera, právní mezera. To znamená, i v tom ohledu musíme ještě věc proskoumat. Dále politiku odměňování v návrhu 9a na evropské úrovni považuji za velmi obtížně eh, proveditelnou. Celková částka odměny která by byla stanovená, by výrazně omezovala podnik ve své flexibilitě. A pak ještě poznámka k bodu 9c. Souhlas um, valné hromady by neměl platit nebo se vztahovat k um, pořadu jednání. To ale bohužel je v návrhu obsaženo. Právě vlastně pro jednání eh, toho pořadu jednání by to výrazně omezilo materiálně finanční transakce samozřejmě mohou podléhat eh, eh, hlasování nebo schválení eh, valné hromady, ale o tom ostatním potřebujeme jasnější informace, co vše by spadalo pod tento souhlas, abychom mohli rozhodnout. Děkuji. Děkuji vám. Komise požádala o slovo. Souhlasí poslanci s tím, abychom dali slovo komisi? Ano? Takže komise, prosím. Děkuji vám. Komise by ráda poděkovala poslancům Evropského parlamentu za značnou níkus práce na, eh, této, eh, na eh, tomto dokumentu. Jdeme různými směry, myslíme si, že je velmi ambiciozní to, že nebo velmi dobré, že to, že parlament je zůstává ambiciozní a že chce chce eh, eh, přidat určitou hodnotu, myslím, a že podal mnoho pozměňovacích návrhů. Myslíme si, že úroveň transparentnosti je třeba zachovat. Ve navrzích komise eh, jsou určité soft prostředky, pokud jde o Eh, vyhovování eh, nebo oplnění požadavků a potom je tam zcela pevná eh, vazba. Myslíme si, že jsou zde procedurální záruky, především pokud jde o transakce se třetími stranami. Pokud úroveň ochrany pro minoritní akcionáře se příliš sníží, tak to bude špatná zpráva, protože se toto týká velmi, tato ochrana týká i minoritních opcionářů. Pak zde máme opatření, která jsou velmi technická a e, která nemohou se dostatečně řešit na úrovni 1 a přitom požadujeme e, důkladné a důsledné uplatňování opatření e, úrovně 1. Týká se to podniků, investorů, i akcionářů. A pokud jde o další eh, podporu dlouhodobého akcionářství, eh, máme zde takovou koncepci, že toto dlouhodobé akcionářství podporujeme, ale některé mechanismy eh, mají nezamýšlené dopady, například dvojité volební právo ze, z toho by mohli mít prospěch hlavně majoritní akcionáři a minoritní akcionáři by z toho neměli prospěch žádný. To není nejlepší eh, zpráva pro minoritní akcionáře, takže myslíme, že eh, takováto opatření vyžadují důkladnou analýzu dopadů. A eh, my tedy vyžadujeme odpovědnější veřejné investování a veřejné konzultace, především v zájmu dlouhodobého akcionářství. Ten reporting country by country podle jednotlivých zemí. Domníváme se, že tohle není nejlepší místo, kde bychom o tom měli mluvit. Během jednání jsme se zaměřovali na působnost, na to, aby výsledek jednání byl co nejlepší. Komise pracuje v rámci této, eh, tohoto dokumentu i na zamezení daňových úniků. Je to součástí programu pro rok 2015. Dopad eh, country by country daňového reportingu eh, má dopady, i vedlejší dopady mohou být podstatné, právě proto potřebujeme ohledně těchto eh, pozměňovacích návrhů důkladnou analýzu dopadů a analýzu eh, do těchto případů jako celkem. Jsme vám plně k dispozici a děkujeme za kompromisní návrhy. Děkuji, pan Dival. No, děkuji, pane předsedo. Jakožto stínový zpravodaj k této otázce za zelené bych chtěl také přidat pár poznámek. Já bych chtěl eh, panu Jean-Marie Kavadovi popřát vše nejlepší k narozeninám. Já myslím, že právě dnes má narozeniny. Je to tak, že? A já to říkám eh, velmi rád proto, že eh, nezdílím všechny poznámky, které zazněly z jeho strany, takže po tomto přátelském gestu vůči panu Kavadovi budu reagovat. Pane předsedo, viděli jste, vždycky je třeba si dát pozor, když vám někdo chce zalichotit, protože pak budou e, následovat nepříjemné věci. Ano, to je postup advokátů. Nejdřív řeknou něco hezkého a pak se pustí do těch nepříjemných věcí. Já bych e, chtěl říci některé věci k tomu country by country reporting. Děkuji panu Koferatimu, já už jsem mu to říkal minule a já to teď ještě opakuji. Pan Koferaty odvedl obrovskou práci, snažil se o maximální vyváženost a hodně zdrojů prostudoval. To musíme zdůraznit. Pane Kavado, vy jste řekl, že v případě country by country reporting, že je třeba nejdříve mít studii dopadu. No, já myslím, že studii dopadu už víceméně máme a to uh, v tom, že dvě Eh, miliardy chybí v národních rozpočtech díky daňovým unikům a to zejména v těch zemích, kde vlastně probíhají skutečné obchodní či ekonomické aktivity podniků. Nemůžeme se tvářit, jako že tyto daňové úniky neexistují. Musíme jednat. A máme dvě možnosti, jak na to reagovat. Jednak je tady prevence a jednak represe. Já už velmi dlouho hájím přístup prevence. Myslím si, že svět, ve kterém žijeme, eh, sankce, byť i trestně právní sankce, eh, to jsou věci, které pak velice dopadnou na podniky. Naopak eh, Všichni žádají více a více demokracie a více a více eh, transparentnosti a v takovém světě je třeba především zdůraznit prevenci. Hovořili jsme o odměnách vedoucích pracovníků. No, odměny eh, vedoucích pracovníků je jistě velmi důležitá otázka. Eh, stejně tak důležitá jako otázka, zda v City, v londýnské City mají mít tradeři omezené své prémie a své odměny. Viděli jsme to i v případě finanční krize, že jsou důležitější otázky než odměny vedoucích pracovníků. A právě daňové podvody, to jsou přece tisíce miliard. E, tomu se musíme věnovat. My tedy žádáme něco, co není až tak obtížné. Vy i já to přece můžeme snadno prosadit a Spojené státy to již mají. Je prostě třeba říci, kolik platíme to je velice jednoduchá věc, co se platí jako daně v jednotlivých zemích. Tady přece nejde o ohrožení konkurenceschopnosti. Tady přece ani nejde o to prozradit informace o obchodní činnosti, které by mohly firmu poškodit. Jde pouze o to vědět, zda velké podniky platí daně a kde je platí a v jaké výši to je eh, věc, která je důležitá. Malé a střední podniky, ty přece nemají možnost zvolit si nějaký daňový ráj a tam si vytvořit své výhody. Nemají možnost takovou věc dělat. Platí daně normálním způsobem a to tam, kde pracují. A to je přece velké poškození eh, hospodářské soutěže, když velké podniky vytváří obchodní činnosti v určité zemi, ale daně platí někde úplně jinde. Vytvoří si celé takové daňové eh, strategie, aby platili daně jinde. V tom musíme jednat. A to už proto, abychom hájili malé a střední podniky a promiňte, že to říkám tak zdlouhavě a podrobně, ale to je zásadní diskuse. Ta je stejně důležitá jako otázka e, o tradičních podnicích a podnicích, které se stávají rukojmím finančníků. Takže tady reaguji na pana Kavadu a na členy EPP. V době, kdy sám pan Juncker říká, že to, Eh, co se odehrálo během Lux Leaks, to není věc, na kterou on je vyloženě hrdý. Tak Postarejme se o to, aby se věci změnily, aby se daně platily tam, kde je to třeba, tam, kde probíhá ekonomická činnost, tam, kde probíhá ta práce. Postarejme se o to, aby tady byla transparentnost. Nikoli, aby zvítězila represe, ale prevence a transparentnost. Eh, Mr. Karim. Pane Karime, Děkuji vám, pane předsedo. Moje skupina je do značné míry pro cíle komise, které odrážejí eh, nejlepší praxi, osvědčenou praxi v mnoha členských zemích, zejména v těch, které mají vysoký standard, pokud jde o eh, podnikové řízení a zprávu a eh, tuto úroveň zvedat je důležité. Pokud jde o návrhy obsažené v odpovědi parlamentu na zelenou knihu, zejména pokud jde o přístup eh, dodržování anebo vysvětlování. Eh, samozřejmě, že to patří do oblasti eh, takzvaně tvrdého práva a musíme být proto dbalí neočekávaných důsledků, které mohou vzejít z nedostatku pružnosti ve vztahu k principu dodržuj nebo vysvětluj. A E, také vidíme značné potíže s těmi intervencionistickými návrhy komise, které e, se promítly i do našich pozměvacích návrhů. Za prvé nesouhlasíme se zaváděním požadavku transparentnosti, to se dotýká e, zásadních informací, které jsou velmi choulostivé protože tím eh, zbavují některé odborníky svého know-how anebo svých eh, metod. A to tež se týká jejich publikace ve standardní formě. Ehm, také nepodporujeme ustanovení o e, transakcích e, přidružených stran, protože to neodpovídá tradici e, podnikového práva a je to příliš přísné, pokud jde o zahlcení podniku administrativou, který obchoduje na tržním základě. Domníváme se, že je podstatné, abychom zbytečně nezatěžovali podniky ani v kontextu poradenských služeb stávajícího přístupu měkkého práva, což má dopady na celou řadu oblastí, e, zejména mm, tedy podnikovou tradici. Máme značné eh, pochybnosti ohledně návrhu zpravodaje, eh, který eh, pod, které podkopávají tyto tradice a přístupy a je to obsaženo v pozměňovacích návrzích ohledně zveřejňování informací, informací, které nejsou ve veřejném zájmu anebo mají aspekt veřejnosti. To myslíme, že není vhodné a přiměřené i když se tady někdy odvoláváme na e, zájmy akcionářů. Cílem je, aby akcionáři byli aktivní pozitivním e, způsobem. Moje skupina proto se domnívá, že stále ještě zbývá mnoho práce v tomto výboru i v parlamentu jako takovém, než budeme Eh, eh, moci předložit dobrý konstruktivní konečný návrh, ale stále ještě jsme optimističtí, pokud jde o budoucí spolupráci. Děkuji, pane předsedo, za to, že jsem mohl promluvit a spolu s ostatními kolegy přeji svému kolegovi, panu Kavadovi, eh, Eh, hodně štěstí a zdraví. Eh, vidím, že je s námi už mnoho let, ale má stále ještě husté vlasy, zatímco já už jsem je téměř všechny ztratil. Děkuji, pan Kavada má slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Karime. Kdybych eh, měl nabídnout šampaňské všem těm, kdo mi popřáli k narozeninám, zrujnovalo by mě to ale děkuji vám všem za vaše přání. Pane předsedo, já bych chtěl reagovat na pana Duranda. S veškerou úctou, já ho tady eh, přistihuji při provinění, kdy interpretujeme poznámky příliš široce. Já eh, rozhodně nechci nikterak tolerovat eh, daňové podvody. V roce 1996 kdy se rozvinula ta aféra takzvané výzvy ze Ženevy, pan Bertosa, prokurátor, Eh, vynikající eh, pracovník tehdy zveřejnil výzvu a já jsem tam podepsal tuto výzvu. Váš podpis jsem tam neviděl. Možná, že namítnete, že jste byl tehdy ještě moc mladý. Podepsal jsem se vedle paní Evy Žoli. To tedy dokazuje, já opravdu naprosto nemám eh, pochopení pro daňové podvody a chci, aby byly nástroje, které umožní ve všech zemích, včetně Velké Británie a včetně Lucemburska, bojovat proti daňovým unikům, to je hrozná metla. Já s vámi naprosto souhlasím. A druhá poznámka z mé strany, která se vám také bude líbit, Úroveň odměňování vedoucích pracovníků by mělo být um, zveřejněno. To by mělo být známo, jak vysoké odměny berou. Jak asi víte, ve Francii probíhají určité diskuse na toto téma a postupují vpřed. Tak to jsem chtěla reagovat, abych upřesnil, co jste řekl vy, pane Dirande. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Regner má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych skutečně ještě jednou chtěla apelovat na naše kolegy z EKR, ALDE a EPP, aby nehovořili stále o tom, že ano, ano, něco se udělat musí, abychom vnesli světlo do tmy a více transparentnosti a na straně druhé, jakmile se začne hovořit o konkrétních opatřeních, eh, pak začnou přesně vyjmenovávat důvody, proč to vlastně nechtějí nebo si to nepřejí. Já se necítím dobře ve své kůži, když vidím, že tady leží konkrétní návrhy na stole, které jsou ale vámi neustále kritizovány a považovány za eh, neúnosné. Transparentnost říkáte ano, ale jak jakmile se má jednat o informace, které by mohly vypovídat snad trochu více, například o odměňování, tak si je zase nepřejete. Já vím, že na komisi je toho nyní moc, ale například ono ehm, podávání zprávy country for country je velmi důležitý a užitečný nástroj například i pro různé jiné oblasti, například vyhýbání se daňovým povinnostem a tak dále to by mohlo být právě vyřešeno touto směrnicí o e, e, akcionářích. E, hmm. Myslím, že právě nyní, kdy jsou noviny zděšeny zprávou, že velmi známé banky napomohly bohatým lidem zaparkovat své jmění v Panamě a tak dále. Takže si myslím, že právě v této době je na místě vnést do věcí více transparentnost veřejnosti a zpráva pana Koferatyho se v tomto ohledu ubírá správným směrem. Takže neměli bychom stále jen hovořit o krásných a šlechetných cílích a potom se tomu vyhýbat, když jde na věc. Paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tyto požadavky eh, na transparentnost, včetně eh, toho principu podávání zpráv country by country a zveřejňování daňových přiznání a tak dále je velkým tématem ve veřejné diskusi a myslím, že politici na to i pozoruhodně reagují. Pan Duran se zmínil e, o americké legislativě, která je také modelem pro nás. Věřím, že jelikož se nacházíme na začátku legislativního procesu v prvním čtení, tak je skutečně opravdu oprávněné, odůvodněné, abychom tyto um, požadavky zahnuli do našich návrhů. Ale možná, že komise sama nalezne nejlepší způsob, jak je do toho zahrnout. Pokud se ale vzdáme tohoto požadavku už nyní, tak tím, eh, to, tím, tím pouze oddálíme implementaci, těch, implementaci těchto důležitých principů. Ještě bych eh, eh, ráda nadnesla jednu myšlenku. Tyto podniky musí vyhovět mnoha rozmanitým požadavkům eh, výkaznictví. Možná, že do budoucna by komise mohla uvažovat o jakési kodifikaci požadavku eh, výkaznictví, tak aby eh, se z toho stala jednodušší forma podávání nebo hlášení výsledků a, a zpráv. Vím, že nyní asi na to není vhodný čas, ale snad by se o tom eh, mohlo uvažovat do budoucna, snad bychom to mohli i požadovat v rámci příštích kroků. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali eh, vše, eh, seznam řečníků a přejdeme k bodu 15, tedy k hlasování. So first, the floor goes to the rapporteur, uh, Mr. Uh, Negrescu. Především první dám slovo zpravodaji panu Negresku. Bună I will do a short intervention regarding the... Eh, eh, bude to jenom krátké vystoupení týkající se kanceláře Evropského veřejného žalobce. Máme návrh stanoviska, které vychází z prvního stanoviska, které vypracoval eh, výbor pro právní záležitosti. Máme zde několik odkazů, které eh, vyjadřují potřebu toho, aby Evropský veřejný žalobce byl nezávislejší, snažili jsme se tam zahrnout všechny prvky týkající se toho, jak by měl být e, nominován a jak je nominován. A rovněž e, jsme se snažili opravit nebo napravit e, některé prvky, které se objevovaly ve zprávách navržených dalšími výbory. Také jsme se snažili eh, eh, použít přísnější odkaz na přeshraniční kriminalitu a stejně tak eh, jsme, se snažíme zachovat stejné zásady stejného chování nebo stejného zacházení se všemi zeměmi a na eh, většina návrhu mých spolukolegů byla tedy zapracována. Děkuji vám a můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat s dvižením ruky. Pozměňovací návrh číslo 1, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis jedná hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 6, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh sedm, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh osm, hlasy pro, proti, Zdrželi se? Prověříme to elektronicky. E, všichni jste vložili do zařízení kartu. Pozměvací návrh 8. Dva lidé nehlasovali. Teď je to v pořádku. Takže pozměňovací návrh číslo 8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 9, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Hlasy pro. Proti. Zamítá. Zdrželi se. Pardon. Zamítá se. Ano, je zamítnut. 11. Pozměňovací návrh 11. Hlasy pro. Proti zdrželi se, zamítá se. pozmívací návrh 12, si pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 13. Zde máme rozdělené hlasování, o které žádali, žádala skupina socialistů a demokratů. První část pro, proti, zdrželi se. Prověříme to, ano. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je přijat. Část dvě. Hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 hlasy pro, proti, zdrželi se, Prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 16 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 17, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 18, zase dělné hlasování, část číslo 1, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, Druhá část. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 19. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 20. Hlasy pro. Proti zdrželi se, přijat, 21 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis číslo 2 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, Pozměňovací návrh 25, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 26, pro, proti, zdrželi se, přijat. 27, oddělené hlasování, část 1, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Část dvě, hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování od části dvě, končím hlasování, chybí nám Končím hlasování. Přijat. Část 3. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 28 hlasy pro. Proti zdrželi se. Přijat? Ano, přijat. Prověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska jako celku. Elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování, chybí jeden, teď je to v pořádku, je přijat. A přejdeme k bodu číslo 16, kterým je přijetí eh, stanoviska, návrhu stanoviska ve formě dopisu. Eh, budeme eh, hlasovat zvednutím ruky. A kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat, děkuji vám mnohokrát a budeme, eh, bude pokračovat eh, zasedání in camera, takže kdo eh, není oprávněn se účastnit, opuste prosím sál.